Takže budeme hlasovat o zprávě pana Olbrichta. Jedná se o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Le vote est clos? Non? Donc le vote est ouvert pour ce premier vote. Toto první hlasování. Le vote est clos. Hlasování je ukončeno. A tato zpráva je přijata. Pošleme vám technika, aby eh, se podíval naše hlasovací zařízení, paní kolegyně. Následuje zpráva Iris Hoffman o pětmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Le vote Avez-vous tous voté? Všichni hlasovali? Končím hlasování. A zpráva je přijata. Následuje zpráva pana Plenkoviče, opět uvolnění prostředků. Opět hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Je přijata tato zpráva. Následuje zpráva pana Negresku. Eh, je to opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A eh, zpráva je přijata. Následuje pa, zpráva paní Jatemaky. Jmenovité hlasování ještě jednou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva je přijata. Následuje zpráva pana Lightfrieda, rozměry a hmotnosti silničních vozidel. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijat. Stanovisko rady je tedy takto pozměněno. Přejdeme ke zprávě pana Lamasura. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o návrhu celém. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budeme hlasovat o legislativním usnesení. Eh, hlasujeme jmenovitě. zahojí hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Následuje zpráva pana Zalba Bidegain. Pozměňovací návrh číslo 1. Zvednutím ruky, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o návrhu komise. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Budeme hlasovat o zprávě paní Niriada. Hlasovat, eh, pozměňovací návrh číslo 1 je ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Budeme hlasovat o usnesení, celém usnesení hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva je přijata. Budeme hlasovat o zprávě pana Tarabely. Pozměňovací návrh 1. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ostavec jedna První část. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijat. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budeme hlasovat o sasci 2, tam jsou dvě části. K první části, jde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Připadá mi to zamítnuto. Můžeme to ověřit eh, elektronicky. Děkuji. Eh, zahajuji tedy elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je stejnou většinou, takže je to přijato. Jmenovité hlasování o 5C. Kdo je pro? A zahajuji hlasování elektronické. Končím elektronické hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování o devítce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování odstavci 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budeme hlasovat zvednutím ruky o dvojce, o druhém pozměňovacím návrhu. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Odstavec 12 má dvě části. První část, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Stejnou většinou takže mi připadá zamítnuta. Zkontrolujeme to, zkontrolujeme druhou část odstavce 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 13, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Ráda bych to ověřila, zahoji elektronické hlasování o této druhé části odstavce 13. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 14. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijat. Ostavec 15. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ostavec 16. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je přijat. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Je zamítnut. Odstavec 20. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit, budeme hlasovat elektronicky o druhé části. Končím eh, hlasování. Je přijata. Odstavec 21. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Ostavec 24, první část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. A Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Je přijata. Ostavec 25 má dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já bych řekla, že je přijata, ale raději to ověříme. Zahajuji elektronické hlasování o druhé části. Končím hlasování. Je přijata. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Jmenovité hlasování o SASI 27 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 30. Zahajují jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnout. Odstavec 39, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Jmenovité hlasování o ostavci 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 16. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 12 a 17, které jsou identické. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Budeme hlasovat pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Není to úplně jasné, omlouvám se. Budeme hlasovat ještě jednou. Kdo je pro? O šestce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Eh, odstavec 44, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Pozměňovací návrh 11. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Budeme hlasovat o odstavci 46, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Vteřinku. Pardonnez-moi, il faut voter effectivement le paragraphe. A ještě musíme hlasovat o odstavci 45. Paní předsedající se omlouvá. Budeme hlasovat o první části 45. -ky. Tak a e, je to jmenovité hlasování o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část, též jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. A nyní odstavec 46. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Jmenovité hlasování odstavci 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jmenovité hlasování odstavci 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jmenovité hlasování o stavci 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. A budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 8 a 13, které jsou identické. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. Pozměňovací návrhy 9 a 14 jsou identické. Hlasujeme jmenovitě, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Úvodní ustanovení E. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Úvodní ustanovení I, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijat. Úvodní ustanovení L, nejmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Q má dvě části. K první části, kdo je pro? Kdo je proti první části? Zdrželi se. Přijata. Druhá část. O ní hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. R. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A následuje pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 15. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. A nyní budeme hlasovat o AE. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 10. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijat. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Blahopřeji panu Tarabelovi. Nous passons Nous allons passer euh, au vote. Přejdeme k hlasování. Nous allons passer au vote sur euh, o zprávě pana Messerschmitta, výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU. Odstavec 2 má tři části. Nejdříve o první části zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Kdo je pro druhou část? Proti druhé části? Zdrželi se? Já bych řekla, že je přijata. Přijata. Třetí část hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijata. Následuje ostavec 3. Má dvě části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijata. O druhé části hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Hlasujeme o odstavci 9 ve dvou částech. Kdo je pro první část zvednutím ruky? Kdo je proti? Zdrželi se? Ráda bych ověřila tu první část. Budeme to ověřovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijata. Budeme hlasovat o druhé části zvednutím ruky opět. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, je přijata. Pozměňovací návrh číslo 5. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. V odstavec 18 zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 40. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekla bych, že je zam, zamítnout, ale ověříme to, pokud si to přejete. Takže 40. odstavec eh, kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ostavec 52. Má dvě části. K první části. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Přijat. Druhá část pro. Proti. Strželi se. Přijata. Ostavec 58 má opět dvě části. První část. Kdo je pro? Proti Zdrželi se. Nepřijata. Druhá část. O ní budeme hlasovat eh, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 62 má dvě části. K první části, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že je přijata. Odstav, eh, pozměňovací návrh 6. Zahojí jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 1. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnout. Jmenovité hlasování o 70, 80, 5. Končím hlasování o 75. Zamítnut odstavec 75. Odstavec 79 zahajují jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 85 zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 90 má dvě části. První část, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijata druhá část, kde pro? Proti zdrželi se, přijata. Odstavec 95, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 7. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, zamítnut. Odstavec 109. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 117 má dvě části. Hlasujeme o první části jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh 2. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Úvodní ustanovení B má dvě části. První část vynutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata druhá část. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh 3. Eh, hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 4. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Budeme hlasovat o celém usnesení a to jmenovitě. Zahajuji hlasování. Le vote Končí hlasování. A zpráva je přijata. Budeme hlasovat o poslední zprávě tohoto zasedání. Je to zpráva pana Zalba Bidegajna. Pozměňovací návrh číslo s zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pozměňovací návrh číslo dva, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijat. A nyní budeme hlasovat jmenovitě o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva je přijata. Děkuji vám mnohokrát za spolupráci, vážené kolegyně, vážení